Dámy a pánové, přeji vám dobré ráno. Máme trošku spoždění, ale stále ještě se pohybujeme v akademické čtvrthodince. Jak jsem mi říká, začínáme s jistým spožděním v duchu akademické čtvrthodinky. Ale dnešní zasedání je také jistým způsobem akademickou diskuzí. Je to určitý typ semináře. Z obsahového hlediska bude náš workshop velice zajímavý. Máme řadu témat a já s velkým potěšením zahajuji naše dnešní setkání, které se bude věnovat eh, první reformě SZP podle řádného legislativního postupu. Naše zasedání se koná za zavřenými dveřmi. Jedná se tedy o společnou zemědělskou politiku a o pohled Evropského parlamentu na její reformu. Tento workshop poskytne účastníkům a poslancům možnost otevřené diskuse. Vyzývám tedy všechny, aby se zapojili do diskuze, ne pouze poslance, ale skutečně všechny. Byl bych rád, abychom tady měli detailní komplexní diskuzi. Pro náš výbor eh, tento workshop připravili výzkumné služby a také Centrum pro evropské struktury. Poslední reform provece byl uzavřen a Evropský parlament, jak dobře víme, podle Lisabonské smlouvy poprvé měl při rozhodování stejná práva jako rada. Jednalo se tedy o proces spolurozhodování. Jak kdybychom eh, věděli, jak se reforma SZP změnila, jak její dopad měla tato změna na práva parlamentu a na co jako my, nebo respektive co my jako parlament můžeme nejvíce ovlivňovat. Mý prvním komentářem právě s ohledem na včerejší schůzi e, by byla tato slova. My jako poslanci jsme byli tak poněkud pod tlakem během té reformy. Zdálo se nám, že některá vyjednávání a jsou v podstatě již uzavřená, i některé úvahy již uzavřené, dříve než se dostali k nám sem do parlamentu. Myslím si, že nyní po ukončení celého toho procesu si můžeme přiznat, že jsme vždy, jsme ne vždy si dostatečně trvali na své. Možná to bylo jakési pokračování těch zvyklostí z minulé doby. Omlouvám se, že takto na počátku přicházím již se svým osobním komentářem, ale e, skutečně z těch diskusí včera s panem komisařem mi to takto vyplynulo. Jak jsem již řekl, srdečně vás zde všechny vítám. Zejména zde vítám poslance, kteří se zúčastnili vyjednávání reformy SZP, což je pan Lajen, toho již znáte. Proto můžeme zahájit diskusy. Nejdříve si uvědomíme, jaké si základní podmínky, kritéria, základní elementy, jak je to nastaveno. A pak eh, se těším na to, že se dozvíme, jak vypadá váš pohled. To bude velmi zajímavé. A dále. Dozvíme se, s jakými návrhy přijde v budoucnosti komise a jak bychom na ně měli zareagovat. Někdy je obtížné veškeré zájmy, které se odráží v návrzích, nějakým způsobem sladit, ale já si tak trochu myslím, že celkově na základě příspěvků, které předložil parlament, se podařilo reformu zaměřit poněkud více na potřeby přímo na místě. A dále mezi námi přivítáme zástupce Belgického institutu, Evropského institutu. A jako první bude mít slovo profesor Johan Svinen. Rovněž zde vítám pana Kováče z institutu v Budapešti a navrhuji, abychom nejdříve dali slovo našim odborníkům Poté otevřeme rozpravu a tady bych si přál, aby diskusi zahájil pan de Castro. Pan de Castro je bývalý předseda našeho výboru a potom si vyslechneme zpravodaje, kteří byli zpravodaji pro tuto reformu, když se vyjednávala, což je pan George Lyon, pan Santos, pan Michel Dantan, Tímto jsem vyčerpal výčet zpravodajů. A pak nevím, zda pan Deso se bude moci zúčastnit, či zda je zanet prázdněn jinými povinnostmi. E, byla mi poskytnuta informace, že nebude mít čas se dostavit, možná se dostaví, ale nevím. Pravděpodobně spíše ne. Takže pan Lavin zde asi nebude. To je odborník z výboru Envy, který bohužel se nemůže dostavit eh, kvůli důležitým jiným závazkům. Takže ještě jednou se omlouvám, že jsem tady zahájil náš seminář osobními poznámkami, ale jak jsem již říká, já sám mám trochu pocit, eh, nebo se cítím trochu jako akademický pracovník, neboť i nadále eh, působím na Vysoké škole pro zemědělství ve Varšavě a z tohoto pohledu jsem si tedy dovolil eh, si zde nadnést mé osobní poznámky. Takže pokud nikdo nic nenamítá, můžeme začít. A já dávám slovo panu profesorovi Svinenovi. A pokud jsem někoho zapomněl, když jsem vítal naše hosty, tak se omlouvám, pokud nevím, omlouvám se, pokud snad jsem někoho vynechal. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci, vážení kolegové, Pane předsedo, děkuji vám za to, že jste mě představili jako experta v této oblasti. Je to pro mě velké potěšení zde vystupovat, ale myslím si, že experti jsou tady v sále a že spíš jsem to já, kdo by měl jim naslouchat, pokud jde o tuto konkrétní věc. Udělali jsme spoustu práce a tohle je studie, která je jednou z nejobtížnějších v mé kariéře. E, požádali mě totiž politikové, abych hodnotil je samé. A otázka byla taková a vlastně druhá, e, druhý důvod, proč to bylo tak obtížné, bylo, že to e, mělo obtížnou otázku. Je to totiž jediná, jedinečná záležitost. Máme první jedinou reformu. Nedělali jsme to v parlamentu už pětkrát, takže jsme nemohli s ničím srovnávat. A další věc, která byla obtížná, byly eh, benchmarky, eh, s čím jsme mohli hodnotit. Jak hodnotit eh, výkonnost? když se hovořilo, jaká je úroveň přímých plateb nebo povaha přímých plateb, rozhodnutí, zda to je dobře nebo špatně, tak Eh, to bylo také obtížné, protože to byla nová věc. Dále načasování. Vím, že politici potřebují odpovědi rychle, takže jsme na tu studii měli čtyři měsíce, ale výzkum obvykle vyžaduje sběr dat, zpracování informací, čas na eh, vypracování závěrů, dále konfrontaci, eh, kritik, kritické názory. Je to něco jako výroba vína, potřebuje svou Eh, svůj čas. A já spíš mám pocit, že my dáváme spotřebitelům takové nové, rychlo kvašené pivo. V, každý, v každém případě dostáváte produkt, o kterém si myslím, a moji kolegové určitě souhlasí, že by se dal ještě vylepšil a jsme otevření kritice. Uh, a především pokud jde o poslední část té analýzy, eh, kde hovoříme o klíčových poučeních a doporučeních. Myslím si, že toto je místo pro diskuse. Ještě eh, pokud jde o eh, to, kdo, kdo to dělal, byli to mladí výzkumníci, kteří jsou velmi dynamičtí a aktivní. Využili jsme zkušenosti také starších lidí, takže doufáme, že díky té aktivitě, dynamice i zkušenosti jsme předložili nebo vypracovali dobrý produkt. Takže tedy eh, Předložíme vám nyní výsledky, ke kterým jsme došli. Vedle mě sedí Atila, který prezentovat především analýzu eh, pozměňovacích návrhů a bude a bude také video prezentace, ve které uvidíme část eh, těchto výsledků. Eh, máte čtyři zprávy, které jsou vám k dispozici. Hned vysvětlím eh, ty základní zprávy, jak byly vypracovány a z čeho vycházejí a já v té své prezentaci objasním některá, eh, některé věci, ke kterým jsme došli a bude, budu hovořit o hlavní zprávě a podkladových zprávách. Chtěl bych poděkovat týmu z politického oddělení, velmi rád jsem s nimi spolupracoval, bylo to velmi povzbudivé, zároveň byli velmi kritičtí, pan Maso a pan Ragono především, děkuji jim za technickou pomoc. Měl bych poděkovat také mnoha z vám, kteří si udělali čas na proces rozhovorů, interview a rovněž děkuji štábu, který revidoval dvě předběžné verze zprávy a díky jejich kritickým připomínkám jsme udělali tu zprávu, která tak může být mnohem kvalitnější, než by byla bez těchto připomínek. Takže tedy velmi stručně o té prezentaci dělí se na pět hlavních částí. Já stručně pohovořím o cílech a metodice, potom Atila bude bude hovořit o analýze pozměňovacích návrhů, e, potom já budu prezentovat obecné výsledky, potom Matthew pohovoří o, o case study, o případové studii a potom budeme mít celkové hodnocení. Takže eh, pokud jde o cíle, měli jsme tři, jak spolu rozhodování ovlivňuje eh, reformu společné zemědělské politiky z roku 2013, zda, eh, jedna, zda vyjednávači z Evropského parlamentu maximálně vyvinuli nebo využili maximálně svůj vliv a jak může Evropský parlament zlepšit svou strategii. Hovořili jsme také o interní dynamice, o dynamice interinstitucionální, a dále o externích faktorech a dalších e, prvcích, které ovlivňují e, vliv Evropského parlamentu. Zajímavé bylo a také velmi obtížné bylo to, že reforma SZP z roku 2013 byla velmi, velmi diskutována. V obtížném světě máme závažnou ekonomickou krizi, změnila se bezpečn, otázka týkající se bezpečnosti potravin. Je zde řada eh, nových členských států, které přistoupily ve společné zemědělské politice, které předtím nerozhodovaly a zároveň zde je i otázka nového rozpočtu. Takže to byl velmi komplikovaný eh, základ daný různými faktory. Pokud jde o akademickou literaturu a o to, co se z ní můžeme dovědět, v podstatě jsme neměli k dispozici žádnou takovou literaturu, protože byly, nebo existovalo pár studií, které před předpovídali, co se stane, ale žádná, která by analyzovala, co se v minulosti stalo. Takže my jsme vlastně první studie, která se zabývá i tím, co se stalo. Pokud jde o metodiku, snažili jsme se být velmi pragmatičtí, za prvé z hlediska načasování, eh, za druhé <clears throat> z hlediska kýžených cívů. Eh, eh, použili jsme proces interview, rozhovorů. Tyla potom o tom bude hovořit. O těch klíčových otázkách reformy se udělalo několik klíčových studií. Jedna se týká eh, spolurozhodování výboru Agri, další greeningu a třetí týkají, se týká různých nařízení, různých těchto Eh, regulací, včetně trhu. V tom procesu rozhovoru nebo interview jsme interviewovali 34 lidí, kteří se velmi aktivně účastní di- eh, diskuse a e, pracují na společné zemědělské politice. Nemůžeme vám říci konkrétně, kdo to byl. E, otázky byly dobře připravené a přepis odpovědí jsme jim posílali zpátky těm intervjuovaným, aby potvrdili, že jsme neudělali žádnou chybu. Na stránce 25 máte přehled těch lidí, se kterými jsme dělali interview, odkud jsou. Bylo to anonymní, takže nemůžeme říct si, kdo to konkrétně byl, ale vidíte, kolik lidí z této instituce se účastnilo a kolik lidí z jiných institucí, například z Evropské komise, z Rady ministrů a z jiných dalších institucí externích. Pokud jde o analýzu pozměňovacích návrhů, tak jsme se chtěli změřit legislativní vliv Evropského parlamentu eh, ve srovnání s radou a Atila strávil spoustu času na tomto. To máme teď velmi obsáhlý soubor dat, nejobsáhlejší, který existuje a e, snažili jsme se udělat srovnání a já mu nyní dám slovo, aby mohl pohovořit. Děkuji vám. Já bych vás chtěl také všechny přivítat a chtěl bych stručně vyzvihnout ty hlavní eh, výsledky naší analýzy a také bych chtěl říci ještě několik slov o metodice, kterou jsme eh, použili. My jsme se eh, zabývali jednotlivými nařízeními o jednotném trhu, o horizontálním nařízení na základě legislativního návrhu komise a také pozměňovací návrhy eh, těch výborů, které vypracovávaly stanoviska, byly zapracovány eh, do osady údajů. A Měli jsme tři fáze analýzy, eh, kdy jsme vypočítávali výsledky, eh, ať už byly ty pozměňovací návrhy eh, přijaty na výboru, na plenárním zasedání a potom ještě v třetí fázi pozměňovací návrh byl začleněn do konečného textu legislativního nástroje analýza zahrnuje také porovnání eh, procesu eh, konzultací eh, na základě tedy konzultací komise. Tady vidíte počet pozměňovacích návrhů, které byly eh, předloženy k eh, čtvrtému nařízení o společné organizaci na jednotném trhu. Tady eh, vidíme velký nárůst předkládaných pozměňovacích návrhů na základě spolurozhodování. To znamená, že poslanci byli přesvědčeni, že je na čase, eh, kdy mohou eh, více rozhodovat eh, návrhy komise a dále jsme se zaměřovali zejména na horizontální nařízení kolem 60%. V rámci rozhodování jsme měli vyváženější obrázek o, proti nařízení o přímých platbách a o EZRFRV a dále vidíme, že ty pozměňovací návrhy se netýkaly e, jenom e, řízení, ale i, byly to i technické pozměňovací návrhy zpravodajů, byly to otevřené pozměňovací návrhy, ty předkládali poslanci, kompromisní pozměňovací návrhy byly projednávány separátně, některé byly předkládány ústně, některé písemně. A zde e, vidíme, že e, dominující část byly ty takzvané otevřené pozměňovací návrhy před dal pravodaj a potom kompromisní pozměňovací návrhy, které byly předloženy k legislativnímu návrhu. A tady vidíme eh, přehled úspěšnosti eh, vzhledem k těm eh, třem fázím, o kterých jsem hovořil. Nejdůležitějším číslem na tomto obrázku je skutečnost, že asi 10 pozměňovacích návrhů byly návrhy, které byly přijaty a začleněny do nařízení na základě konzultací i na základě spolurozhodování a méně než 10 v rámci konzultací a přes 10 v rámci rámci spolurozhodování. A pokud si vzpomenete na předchozí obrázek, 10% eh, v rámci konzultací, to je asi 140 pozměňovacích návrhů, které byly začleněny do čtyř nařízení, zatímco 10% v rámci spolurozhodování představuje téměř 900 pozměňovacích návrhů, tedy absolutními čísly vyjádřeno, znamená to velký eh, eh, nárůst proti konzultaci ve prospěch spolurozhodování. A teď předám zase slovo slovo panu eh, Svinenovi. Děkuji. Dobře, eh, zbytek zprávy eh, se týká výsledků Eh, máme zhrnuty ve čtyřech kapitolách. Jedna je kapitola čtyři, co se tedy odehrávalo v Evropském parlamentu v rámci spolurozhodování, eh, kapitola pět, co se odehrávalo v evropských institucích eh, při tom dynamickém projednávání, šestka jsou specifické otázky a další závěry. Budu projednávat jednotlivé kapitoly, jejich klíčové body a potom vám Eh, poskytnu určitý souhrn, tedy hlavní otázky, kterými jsme se zabývali, vzhledem k vnitřní dynamice byly v podstatě struktura členů výboru pro zemědělství, role zpravodajů, eh, dynamika mezi jednotlivými skupinami, různá omezení, kterým instituce čelí a jejich dopady, eh, povaha předkládání návrhu a role, kterou hraje příslušný výbor, a e, dále e, vztahy mezi hlasováním na výboru a na plenárním zasedání. A tady máme velice stručný e, přehled shrnutí výsledků. Do jisté míry se musím předem omluvit, protože velmi mnoho závěrů je takové slabé povahy, je velice těžké to zhrnovat a předložit silná doporučení, ale určitě se k tomu vrátíme v diskuzi. Za prvé, tento výbor hrál eh, zásadní roli při rozhodování a jedna věc, eh, kterou studie se snaží ještě nalézt, je rozšířetí spolurozhodování. Eh, experti to předem očekávali, protože e, není možné ovlivňovat rozhodovací e, pravomoci. I další lidé by se chtěli zúčastnit jednání výboru a prezentují e, různé pozadí, takže to se tak často nestávalo. Dále zpravodajové hrají velice důležitou roli v procesu při eh, diskuzích eh, mnozí s nimi nesouhlasili, někteří tvrdí, že by měl být jeden zpravodaj pro všechny otázky, aby eh, řídil to projednávání, aby to koordinoval, Druzí se zase domnívali, že by měly být čtyři zpravodajové, konsensus nebyl nalezen, ale v podstatě eh, jsme eh, velice eh, uznávali činnost zpravodajů i jejich spolupracovníků a potom, když bylo dosaženo dohody, tak to odráží schopnost překonávat rozdíly mezi názory, mezi politickými skupinami ty pozice byly vlivnější při spolurozhodování a e, umožnilo to nalézt kompromisní dohody. Atila již informoval o legislativních aktivitách, o e, pracovní zátěži. Bylo to 8 tisíc pozměňovacích návrhů a e, bylo snazší je předkládat oproti minulosti. A e, další část se věnuje e, e, vlivu jiných form mimo parlament a dospěli jsme ke konsensu, že příslušné e, výbory mají určitý vliv, ale ne tak silný. Jejich vliv byl omezenější, než se e, poslanci domnívali na počátku. E, nejaktivnější byl výbor pro životní prostředí, ale vztah mezi Envy a Agri byl poměrně napjatý a myslím, že většina s tím bude souhlasit a nakonec eh, dopady byly poměrně omezené. Eh, dále, do jaké míry výbor pro zemědělství nebo poslanci eh, měli vliv nebo dopady na návrhy Evropské komise. Já se domnívám, že zemědělský výbor nebo poslanci eh, prosazovali i méně ambiciozní reformy, ale to se nedá generalizovat. Když se podíváte na specifické otázky, eh, tak eh, výbor šel v podstatě dále než návrh komise a bylo to emocionálnější, když hovoříte s lidmi, tak se to týkalo eh, toho zeleného přístupu, greening a dále eh, vztah mezi eh, hlasováním na výboru a na plenárním zasedání. To byl malý výsledek a soudržnost s zeměmi byla větší než soudržnost s názorem v politické skupině. A dále důležitou otázkou kterou bychom měli také zvažovat v budoucnosti, je rostoucí odpovědnost při spolurozhodování. Tady nebyl příliš velký eh, nárůst interních prostředků v Evropském parlamentu. Jde o to, ta eh, schopnost výboru řešit politické eh, otázky versus technické otázky eh, hraje důležitou roli. Zde by se měly zdroje spíše zaměřit na technické otázky a posílit tu vyjednávací sílu pozici Evropského parlamentu výboru, což je jistě velmi důležitá otázka. Také jsme hovořili s mnoha lidmi, jaké vyhlídky spatřují do budoucna. Tady nebyl eh, příliš velký konsensus. Někteří se domnívají, že je třeba mít více zdrojů ale e, ne nutně, že by měl e, mít parlament tolik prostředků jako například komise, e, dále role Evropské komise jako zdroj expertních znalostí a informací. Takže to jsou některé věci, které lze zohlednit do budoucna. Kapitola 5, která se týká e, trojstranného vyjednávání, takzvaného trialogu. E, je tu celá řada scénáří na výběr, jaký by tedy mohl být výsledek, výsledek spolurozhodování v tomto procesu. A téměř každý se ro, ro, Hodl to, co eh, vědci Green Time označili jako konvenční scénář. Evropský parlament získal eh, jasně eh, vyjednávací pravomoce na úkor jiných institucí. Evropský parlament se stal skutečným spoluzákonodárcem a velice pracujícím parlamentem, co tím myslíme, že to není jenom eh, jako druhá komora nebo druhým eh, parlamentem, který všechno odsouhlasí, orazítkuje, ale byl eh, v procesu opravdu velice aktivním hráčem. A ještě několik specifických bodů je tu, vytvořila se zde nová pracovní kultura díky spolurozhodování, byla úspěšná, i když ne vždy. Jsou tu samozřejmě ještě určitě určitý prostor pro zlepšení komunikace a je třeba vyjasnit příslušnou eh, roli institucí, vyjednávací eh, týmy jsou eh, pro ty jsou eh, zásadní neformální kontakty, co můžeme zohlednit do budoucna. Dále jsou zapotřebí intenzivnější kontakty s neinstitucionálními aktéry. Na jedné straně je to dobrá věc, protože je to aktivní přínos občanské společnosti, protože se to dotýká eh, různých lidí, tato politika, tato nařízení se jich dotýká, ale dále při dotazování se ukázalo, že interní prostředky jsou omezené, takže integrace se zúčastněnými stranami eh, skýtá mnoho informací a e, e, výbor i parlament ale může být zranitelný v vztahu s externími aktéry. E, dále byla hodnocena úspěšnost irského předsednictví, ne jako celkový úspěch, ale jako příklad, jak může být proces spolurozhodování úspěšný úspěšný. Eh, Často zaznívalo, že vznikl eh, značný osobní vztah s Evropským parlamentem, když šlo o citlivé otázky. Bylo to opravdu velkým přínosem ke konečnému výsledku. Také zde je ta epizoda týkající se aktů v přenesené pravomoci. Zde samozřejmě je v budoucnosti možné zlepšení a e, k úpravě mezi institucemi, aby se to zlepšilo. Pokud jde o vliv, tak je zřejmé, že Evropský parlament eh, má více eh, možností, větší eh, moc ve spolurozhodování, ale chybí ještě některé technické prostředky. Dále je vidět, že má možnost uspět i v roli facilitátora, využít svých znalostí, využít určité, urči, určitý vliv Eh, především, pokud je, vytvoří koalici s radou, může převážit jeho moc nad Evropskou komisí. Také bylo vidět, že eh, se eh, více, si více rozumí s radou a Tyla nám také ukáže některé výsledky, které se toho týkají. Děkuji. Tohle to je, myslím, hlavní závěr eh, z analýzy pozměňovacích návrhů. Jde o úspěšnost pozměňovacích eh, eh, návrhů přijatých na plenárním zasedání. V rámci eh, procesu konzultací to bylo 30%, čili prakticky dvakrát tolik jako v procesu spolurozhodování. A zajímavé zde je to, že je zde určitý vliv procesu konzultací. Můžeme sledovat, jaké, to, jaké jsou to důvody, zda to je tedy skutečná moc nebo zda to je pouze štěstí, ale vidíme zde podstatný nárůst ve spolurozhodování a e, vidíme, že když analyzujeme přísně jenom pozměňovací e, návrhy a nic jiného, tak vidíme, e, že nejnižší procento se eh, objevuje v, u horizontálního nařízení, eh, nejvyšší eh, je u nařízení o Fondu pro rozvoj venkova. Nechceme interpretovat toto samozřejmě jako jako e, sílu moci a nebo roli zpravodajů, ale e, lidé, kteří se účastní tohoto procesu, vidí, jak mohou být interpretováni. A zde vidíte další čísla podle typu pozměňovacích návrhů a zde máme taky některé zajímavé závěry. První věc, kterou bych chtěl zdůraznit, je to, že Nejvyšší úspěšnost byla příměli eh, kompromisní pozměňovací návrhy. To znamená, když byly pozměňovací návrhy eh, eh, vytvořeny jako, kom, jako kompromisní návrh, tak vzrostl, vzrostla jejich úspěšnost. Dále vidíme, že Eh, nejnižší úspěšnost je v případě eh, výborů, které dali eh, další výbory, které vyjádřují své stanovisko. A dále poměrně nízká úspěšnost byla u, na plenárním nebo u, u pozměňovacích návrhů předložených na plenárním zasedání pozměňovací návrhy z výboru DEVE byly nejméně úspěšné a netykaly se přímo politických záležitostí, ale na také obchodu a tak dále. Eh, Plná eh, pozměňovací nařízení obecně v procesu eh, nebo pro reformu byli daleko úspěšnější než v procesu konzultací. Zde vidíme, že otevřené pozměňovací návrhy a kompromisní jsou také mno, mají vůbec největší úspěšnost, což také svědčí o roli zpravodajů. V kapitola 6 prezentuje závěry eh, týkající se kalendáře reformy, zastropování výdajů, návrhu týkající se ozeleňování dopadu eh, víceletého eh, finančního rámce. Nyní dám slovo Alanu Matiusovi, který zde fyzicky není, ale poslal nám video. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, dobrý den. Jmenuji se Alan Matthews, učím evropskou zemědělskou politiku na Trinity College v Dublinu při hodnocení dopadů spolurozhodování na reformu SZP byly důležitým elementem paralelní rozhodování o víceletém finančním rámci 2014-2020. Já jsem v této případové studii identifikoval tři propojení mezi, jednání, mezi jednáními. První propojení eh, se týkalo eh, fáze, eh, kdy se připravovala reforma DG Agri navrhovalo zaměřit se na nové významné úkoly, kterým čelí evropské zemědělství a venkov. A chtěli maximalizovat rozpočet pro SZP komise Eh, zachovala rozpočet na eh, nominální, eh, v nominální hodnotě v úrovni roku 2013, ale jasně to bylo ovlivněno očekáváními týkající se toho, že nová společná zemědělská politika by se více měla zaměřit na cíle ekologické. Druhé propojení se týkalo načasování jednání. Z tohoto hlediska parlament ukázal, že nebyl připraven připraven eh, jednat nebo rozhodnout o reformě eh, dřív, než budou známa čísla k rozpočtu. Eh, Vzhledem k tomu, že eh, eh, bylo, byl cílem dosáhnout rozhodnutí před koncem irského předsednictví v červnu 2013, eh, napřeli se všechny síly k tomuto výsledku, ale možná, že by to dopadlo jinak, ale možná také ne parlament Eh, stále zastával svůj názor, že eh, nemá být přijato žádné rozhodnutí, nebud, dokud nebudou známá čísla z rozpočtu. Jakmile byl přijat z, z, víceletý finanční rámec Evropskou radou a eh, stropy parlamentem začátkem roku 2013, ta hrozba, že škrty v rozpočtu pro ozelenění se rozplynou, už nehrálo roli. V to umožnilo eh, zemědělským skupinám a těm, kteří chtěli zachovat status quo, Eh, oslabit ambice těch návrhů na ozelenění. A potom třetí propojení mezi víceletým finančním rámcem a společnou zemědělskou politikou vedlo k otázkám spolu rozhodování. Eh, eh, tahle ta otázka se, nebo toto téma se projevilo jako daleko výraznější. Evropská rada má právo se, proje, se vyjádřit k otázkám a problém byl v tom, že Evropská rada eh, má vlastně privilegované postavení v trialogu. Eh, v konečném eh, verzi, v konečné verzi došlo k určitým Eh, ústupkům, ale eh, vyjednavači z parlamentu nedosáhli eh, toho všeho, co by chtěli. Každopádně té přítelové studii ukazují, že síla parlamentu ovlivnit legislativu se snižuje, když se Evropská rada projeví jednomyslně. Především děláme rozdíl mezi rozho- legislativními rozhodováním o, rozhodováními o společné zemědělství evropské politice, které mají přímý vliv na čisté toky z evropského rozpočtu českým státům, například ty externí eh, eh formula, eh, externí konvergence, eh, pilíř, fondy z druhého pilíře a tak dále. Říkám, že parlament vždycky ne, nikdy nebude mít šanci přehlasovat jednomyslné eh, rozhodnutí eh, hlav států. Rozhodnutí tedy je, že eh, parlament musí mít vliv na zdroje, na alokování zdrojů a musí projevovat svůj vliv dříve, než Evropská rada učiní své závěry. A nyní tedy, dříve než dáme slovo vám, Chci říci, že máme případové studie ještě k dalším tématům. Je zde pár bodů, které jsou méně jasné. Jeden se týká kalendáře reformy, na časování je obecný konsensus, že původní kalendář byl, je nerealistický a spolurozhodování eh, má malý vliv na délku toho procesu reformy společné zemědělské politiky. Eh, greening, ozeleňování je jedním z nejkontroverznějších témat, to není překvapivé. Dále je zde perspektiva eh, vnímání role spolurozhodování rozhodování víme, jak lidé, kteří prosazují to greening, byli úspěšní nebo nebyli úspěšní v jednání. A samozřejmě je zde eh, ovlivňování procesu z jejich hlediska. Eh, článek 43.3 eh, se týká toho, o čem hovořil také Alan stanovisko parlamentu k těmto věcem, stanovisko institucí a zde máme některé úvahy taky do budoucna. Tohle můžeme přeskočit a potom zde máme celkové hodnocení. Někteří další lidé říkali, že eh, nebo potvrdili, že eh, spolurozhodování opravdu funguje. A pak máme také otázku týkající se efektivnosti Evropského parlamentu a hodnocení jeho efektivnosti Eh, hodnocení mohlo být od eh, jedné do sedmi. Eh, výsledek je 69%, 4,8, což je pozitivní z našeho hlediska. A dále je zcela jasné, že Evropský parlament se hodnotil výše, ale je zde i hodnocení komise a hodnocení rady, které bylo stejné prakticky jako hodnocení vysoké, jako hodnocení Evropské parlamentu parlamenty, parlamentu. Takže eh, vysoce hodnotili parlament eh, i tyto instituce, nejenom, že se hodnotil vysoce on sám. Dále se eh, Evropský parlament zvýšil odpovědnost a demokracii procesu, ale jsou zde ještě další omezení, která přetrvávají a je možné je hodnotit v budoucnu. Jde o proces. Ty prvky, spolurozhodování a úspěchu spolurozhodování. Je zde, jsou, je zde několik aspektů. Je to zvýšená účast občanské společnosti, relativně dobré pracovní prostředí eh, v pracovních týmech Evropského parlamentu eh, ve spolupráci s týmy z jiných institucí je zde prostor pro zlepšení, ale někteří lidé se o tom zmiňovali, že ve srovnání s jinými procesy toto byla kladná zkušenost. Dále eh, kultura eh, kompromisu silnější eh, vliv a role stínových zpravodajů a trialogu a e, vedení předsednictví. A dal, dále jsme zde zjištili, zjistili, že individuality, individuální lidé hrají klíčovou roli, ať to jsou spravodajové nebo, eh, nebo stínoví spravodajové, tak podpůrné týmy i předsednictví. A dále příprava a komunikace. Zde je důležitým poučením, že je třeba začít co nejdříve, nečekat až komise před předloží své návrhy, protože pak ten dopad může být větší a e, učit se praxí to samozřejmě každý se poučí nejlépe tím, že něco dělá sám. Uh, a dokonce i když je e, kompromis hotov, tak e, v rámci aktů přenesené pravomoci politická práce pokračuje. A pak zde máme řadu dalších prvků, o kterých jsme se trošku zmínili. Já teď, vzhledem k tomu, že máme málo času, nebudu všechno znovu e, zdůrazňovat. Role legislat, legislativce je věc, eh, která eh, se musí brát v úvahu i do budoucna. Je to velmi, nebo byla to velmi zajímavá studie, i když velmi obtížná. A teď jsme vlastně v uprostřed akce jako takové. Domníváme se, že to je zajímavý materiál, který může být použitelný do budoucna. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem, kteří nám umožnili vypracovat tu studii a dospět k závěrům v tak krátkém čase. Děkuji všem. Tak, tak, bo trudno badať posłów. Děkuji. Jistě nebylo lehké zkoumat poslance a radu ministrů, to chápeme. Irský ministerstvo zemědělství ale byl poslancem v Evropském parlamentu a jistě mohl dobře odhadnout vztah eh, k Evropskému parlamentu. Tam je pomene jako vždy, máme málo času a protože pro nás, pro náš workshop máme pouze omezenou dobu, jakou jsme se naplánovali a nyní dávám slovo zpravodajů jako, prv, jako první pan de Castro. Děkuji mnohokrát, řekl profesorovi Svinenovi a Kováčovi za jejich velice zajímavé příspěvky, které jsme právě vyslechli. Jejich analýzy práce, kterou děláme my, kterou jsme provedli nad touto reformou, byla skutečně velice zajímavá. Z mé strany několik poznámek. Já se dnes také tak trochu postavím do pozice profesora. A nakonec jsme dnes na neveřejném jednání. Toto je první reforma, kterou jsme provedli bez toho, abychom znali finanční rámec. To je něco nového. Agenta 2000 s Francem Fischlerem, to byla jiná záležitost, neboť Franz Fischler ještě před začátkem vyjednávání donutil členské státy, aby rozhodly o financích. Takže tehdy vůbec nešlo o to provádět eh, reformu SZP bez jasného finančního rámce. V našem případě to bylo přesně naopak. My jsme od samého počátku vyjednávání neměli žádné jistoty, protože jsme neměli žádný schválený finanční rámec, což mělo jisté dopady. A vedlo to také k tomu, že jsme si kladli otázku, zda je něco takového ještě vůbec legitimní. A pak ten greening, to už jste zmínil velice správně, existují příznivci a protivníci tohoto greeningu. Ale ono nejde ani až tak o otázku, zda greening ano či ne, ale spíš o to, jaký by ten greening měl být. A my jsme na to vždy takto poukazovali. Greening, který byl nyní zaveden, a tady já se ptám, vidíte ještě nějaké pozitivní dopady? Uh, v ekologické oblasti, které by ospravedlnily ty oběti, které na sebe musely vzít členské státy a tím mám eh, na mysli nárůst byrokratické zátěže. A druhá věc, náklady. Další kolegové si o tom eh, zcela nepochopně ještě zmíní. chci říct si, ano, ta reforma byla velmi zajímavá, spolupracovali jsme se, s Jo e Leinenem, ale chci si, že potíž byla v tom, že s odpovědí s příslušným komisařem jsme skutečně jaksi nebyli na stejné vlně, abych to tak řekl což vedlo k celé řadě různých obtíží. Já jsem dlouho poslanec parlamentu, mám různé a eh, dlouhodobé zkušenosti s různými komisaři, ale s tímto panem komisařem jsme měli mnoha setkání, mnohé setkání, ale ne, nepodařilo se nám prostě naladit se na stejnou notu. Vždy to bylo obtížné. A pan komisař a celá komise se chovali vždy relativně zdrženlivě a nám se nepodařilo tu zeď, která takto vznikla, prorazit. Nikdy jsme nebyli v soule na stejné notě s komisí, ale tak by to mělo být. Takže jsme tady měli s komisí, respektive syntonii spíše s komisí než s radou. Tentokrát jsme byli spíše na straně rady. A před panem komisařem jsme se museli obhajovat svým způsobem, že se nám nepodařilo s ním nalézt společnou linii, co se týče přístupu a obsahu k reformě. Jistě, dokázali jsme některé věci ovlivnit, často nám to předem ani nebylo jasné, ale spolurozhodování funguje, to se projevilo. Dokázali jsme se prosadit a také jsme viděli, že máme jistou moc ale toho jsme, to jsme si neuvědomovali hned na samém počátku. Až postupně jsme zjišťovali, že vliv máme a že ho můžeme nějakým způsobem uplatnit. Ale myslím si, že dnešní reforma SZB by probíhala jinak, právě na základě zkušeností, které jsme naspírali během té poslední reformy. Ale chci skutečně ještě zúřaznit, že kdybychom bývali měli jiného komisaře, tak by to pravděpodobně bylo jednodušší a dokázali bychom lépe uplatnit zájmy parlamentu, neboť tam se nejedná o národní zájmy, ale jednalo se o evropské zájmy. Předseda, děkuji. Ano. To byl tedy pan de Castro, bývalý předseda tohoto výboru a nyní pan Děkuji, pane předsedo. Je mi velkým potěšením, že se mohu zúčastnit schůze zemědělského výboru a je moc milé vidět některé staré přátele. Budu relativně stručný, sezněli tu některé do body, jako tom hovořil pan de Castro, během jirského eh, předsednictví a za pana komisaře se vytvořil eh, naprosto rozdílný přístup a myslím, že většina eh, během procesu, než jsme zahájili formální eh, trialog, byl takový, že se někdejší komisař příliš nezabýval názory Evropského parlamentu a potom vznik vzniklo celá řada bilaterálních eh, vyjednávání za zavřenými dveřmi. A přitom je možné získat mnohem leč, lepší pocit, když potom tedy došlo ke změně, potom byly opravdu upřímné diskuze s poslanci a myslím, že to byl velice dobrý vztah. Bylo to na osobní úrovni, byla tu snaha do toho zapojit všechny. Myslím, že to byla lekce, kterou se přiučila komise a my jako uh, Evropský parlament vzhledem k víceletému finančnímu rámci eh, jsme se přiklonili k trojstranému jednání a nemůžeme říci, že o tom nemůžeme diskutovat, že nemáme žádný eh, mandát. Eh. Na jedné straně je tedy víceletý finanční rámec a my diskutujeme o tom nebezpečí, že tento rámec může omezit pravomoci Evropského parlamentu, ale pravodajové eh, eh, řekli, že eh, zpravodajové výboru budou posouvat věci dále. To je třeba všechno prodiskutovat příště, až začneme vyjednávat tak o tom, co je tedy možné začlenit do víceletého finančního rámce v rámci procesu spolurozhodování EP. Parlament tedy do budoucího období musí něco udělat, aby svou moc e, nestratil. Hovořili jsme velmi mnoho o tom, že eh, někdy dojde k rozmělnění zpráv před hlasováním na plenárce. Návrhy komise byly poměrně eh, radikální. A já s tím nesouhlasím, myslím, že to je nesprávné východisko. Můžeme tvrdit, eh, to před reformy, které komise předložila, například otázky změny klimatu, eh, greening, eh, flexibilita všech členských států, ty mohou přece jít dále a udělat mnohem více něco proti změnám klimatu, ale není tady recept pro všechny. Eh, my ve Spojeném království eh, se nedomníváme, že tato tři opatření by eh, byla vhodná pro boj s klimatickými zeměmi. Zlatým standardem byl návrh komise a potom tu byly snahy o rozmělnění. Myslím, že už nemám co dodat. Ptali jste se na úspěšnost na nařízení o přímých platbách, nařízení o EZFED a další bylo asi mnohem snazší získat flexibilitu a kompromisy, protože to eh, byl velice politický dokument, politická záležitost přijme eh, platby, na rozdíl od těch ostatních tady je velký manévrovací prostor a je třeba zajistit, aby kontrolní opatření byla eh, řádně prováděna. Děkuji. Pan posl Kupula Santos, prosím. Pan Kapula Santos, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Rád bych začal tím, že bych chtěl vám poděkovat za to, že jste mě poslal. Bych jsem vaším pozváním velice potěšen, protože to pro mě příležitost vidět přátelé, vidět, že jsou šťastní a to mě dělá také šťastným. Chtěl bych poděkovat autorům této práce za, ty za to skvělé eh, informace, které nám představili. Eh, myslím si, že skupina B eh, během posledních let skutečně ukázala velice skvělý, skvělou práci, ale myslím si, že tento text si pročtu velice pečlivě do všech detailů, řádek, pořádku, ale můj globální dojem je velmi pozitivní a mám již nyní děkuji za tuto práci. S těmito závěry a doporučeními Eh, souhlasím s některými výjimkami a já bych se tady právě chtěl vyjádřit těm výjimkám, rozvést je za prvé. Závěr, který jste vyvodili jakožto zpravodaj o tomto procesu, je to, že parlament tady vlastně vycházel z jakési oslabené pozice. A to z dvou zá, základních důvodů. Ten první důvod spočívá v tom, že ta je ta institucionální pozice zpravodajů. Chci říct, že při tomto vyjednávání já sám, jakožto zpravodaj, jsem vyjednával pouze na politické úrovni. A to tedy s předsedy rady, rady pro zemědělství a s odpovědajícím komisařem. A pak ale v trialogu jsem vlastně E, vykonával funkci generální ředitele zeměděl, pro zemědělství v Evropském parlamentu a na technické úrovni jsem vlastně e, vyjednával s vysoce kvalifikovanými technikami, z techniky z těch ostatních institucí což tedy vedlo k tomu, že já jsem prostě neměla stejné kompetence jako oni. A chci říci, e, že tady souhlasím s tím, že se tady potrhuje to, že ten hlavní hrdin bankovny. Ne, já si myslím, že hlavní hrdinové tohoto procesu byly technický sekretariat výboru Agri, který skutečně dokázal otoklávat těm technickým superstrojům z komise a z ministerstva zemědělství odpovědajícího předsednického státu. A já si prostě proto chci říct, že toto vlastně oslabilo pozici parlamentu. A například já jsem neměla tu spolupráci, kterou bych mohl býval mít, protože eh, v mé zemi tehdy byl ministrem zemědělství člověk z opoziční politické strany, takže jsem prostě nedostal tu podporu, jakou by dostal, kdyby tam byl někdo z mé strany. Protože zájem vlády prostě nebyl na tom, aby má práce tady povíhala pozitivně, protože by vlastně to znamenalo, že portugalská vláda by pak nemohla říct, že ten úspěch je její. Když a proto si myslím, že je důležité, abychom provedli revizi institucionální pozice parlamentu, což znamená, že poslanci zpravodajové by měli mít na úrovni ministrů a komisaře. A v těch vyjednáváních, v trialogu s těmi generální řediteli by měl být nějaký technický pracovník generální ředitel parlamentu, protože politikové prostě nemají nutně tu potřebnou technickou kapacitu. Já se tady nechci sám sebe vychvalovat, ale já sám jsem dlouho byl zaměstnal, jsem ministerstva zemědělství dlouhou dobu a také jsem e, měl jisté vládní funkce, které se týkaly zemědělství, což mě umožnilo mít tu vlastní expertízu zemědělskou, což mě dovolilo tady e, vést jednání v těch trialozích, ale toto nemůžeme vlastně vyžadovat o žádného poslance, který neprošel takovou tu technickou profesionální kariéru v oblasti zemědělství jako já. Ale není možné, abychom zabránili poslanci stát se spravodajím pouze proto, že nemá dost technických expertivní znalosti pro to, aby vyjednával vlastně s těmi generálními ředitelstvími eh, z komise, kde prostě ty lidé té maši, eh, představí jakousi mašinerii, tak si expertízy odborné, protože to jsou odborníci, úředníci, odborníci na svou oblast. Takže toto bych rád skutečně velice potrhl a říct, že těmi hlavními hrdinami celého procesu byly naši asistenti a, ten, a omezení ten omezený počet pracovníků a zaměstnanců v Evropského parlamentu, kteří skutečně dokázali odolávat té mašinery odborníků z, té ostatních, z těch ostatních institucí. Chci říci, že ta práce byla dobrá, protože jsme řadu našich návrhů a vaše záběry to také ukazují. Ještě bych rád potrhl dva aspekty, kde se úplně neschodneme. Co se týče zprávy, ta říká, že dokončení procesu bylo v červnu. To není pravda. Bylo to až na podzim. Evropský parlament prosadil to, aby na, na, on, vlastně na, oproti tomu, co říkala média, protože tam byla propaganda e, irské vlády, která se tedy snažila, a já tady blahopřeji Marii, za komunikační efektivnost její vlády. Všichni chtěli, aby se věřilo, že se to rozhodlo v červnu. Ale tak to nebylo. Parlament si prostě vynutili za jiná důležitá rozhodnutí. A ta skutečnost, že Evropská rada sama se, pro sebe si přebrala zemědělská rozhodnutí a čím vlastně od odejmala, od, odejmula odpovědnost svým vlastním ministrům zemědělství. To bylo také jaksi věc, ke které došlo poprvé. Například capping se vůbec nemohl diskutovat na úrovni ministrů, protože se to už rozhodlo na Evropské radě. A, a proto chci říci, že tady byla jasná nerovnost těchto vyjednávání, která celou věc ještě stěžovala a roli parlamentu činila ještě mnohem obtížnější. A tyto věci by měly v budoucnosti probíhat lépe. Musí se to nějak opravit. A na závěr, další věc, se kterým se nesouhlasím. Ve zprávě se říká, že parlament snížil efekt greeningu, což není pravda. Parlament zajistil to, že greening mohl být prakticky aplikován, protože návrhy komise byly zjevně naprosto nerealistické. A pokud bychom měli ten jejich grilling a pokud by se aplikoval tak, jako to chtěla komise, tak by to nefungovalo. A pokud to funguje, tak to funguje proto, že parlament přišel s dobrými pozměňovacími návrhy. Kdyby prošlo to, co chtěla komise, tak by gre greening měl nyní velice špatnou pověst, protože by se při uplatňování greeningu zjistilo, že to nefunguje. Děkuji vám mnohokrát a ještě bych chtěl speciálně poděkovat portugalské kabině za spolupráci. Pan posou Dante, bardzo proszę. Pan Danten má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla přenést obecnou analýzu, která nevyplývá ze zprávy, ale která je velice důležitá. Chtěl jsem zdůraznit lidský faktor. To bylo samozřejmě eh, velice důležité. Pan ministr chtěl něco vytvořit, přistupoval s tímto úsilím k předsednictví a využil eh, pákového efektu. A to bylo velmi důležité oproti předchozímu předsednictví eh, eh, jsme viděli, že bylo nemožné dosáhnout úspěchu a byla by to bývala katastrofa, kdyby se reforma měla ukončit za toho předsednictví a dále tu určitou roli hrála i náhoda. Byla to náhoda, byli jsme z různých zemí, ale jméno předsedy zemědělského výboru také pomohlo, že jsme si rozuměli. Nic nás nemohlo rozdělit ani eh, v těch těžkých strategických eh, fázích nás nic nerozdělilo. Možná to byla skutečně náhoda. Náhoda, že jsme všichni čtyři pocházeli z jihoevropských zemích. evropských zemí Eh, možná, že jsme se dívali stejným způsobem na zemědělství. Eh, v mé zprávě je uvedeno, že dochází k určitému eh, dělení hlasování mezi zástupci severu a jihu. A v budoucnu nestačí jenom jmenovat zpravodaje, je také třeba přemýšlet o tom, abychom se stavili takový tým eh, zpravodajů, kteří jsou schopni spolupracovat. Musí vytvořit společnou frontu vůči radě i komise. To je můj soukromý názor. A potom také bylo řečeno, mimo jiného eh, Louis, který hovořil přede mnou, to řekl, eh, měli bychom ocenit činnost všech, kteří nám pomáhali, například činnost našich asistentů. a také služby sekretariátu. My jsme je vystavili eh, velkému tlaku a další partneři při vyjednávání eh, měli eh, veškerou snahu využít těch prostředků, aby měli výhodu, když šlo o velké do velká témata označené dokumenty, tak se musí eh, parlament opravdu opřít o eh, vyjednávací tým. Nestačí jenom povolat právníka, zapotřebí je velký tým stálých eh, spolupracovníků, kteří se této práce průběžně účastní. A co se týče nařízení o společné organizaci trhu, současnosti vzhledem k tomu, co zažíváme na našem výboru, to chápu takto. To byla sflikovaná práce, propojení nejrůznějších textů eh, a země nebyly dostatečně vyzrálé pro zemědělství. Před rokem a půl jsme vedli toto jednání dnes eh, se na stole opět objevuje eh, zpráva o ovoci a mléku pro školy, eh, kromě společné organizace trhu v oblasti ovoce a už nechci ani mluvit o vínu, takže i v budoucnosti se musíme postarat o to, aby nám komise předkládala opravdu propracované, vyzrálé texty. Já eh, nevím, proč se tady muselo eh, mnohé formulovat nově, přepisovat. Eh, zpráva byla opravdu sflikovaná z nekompletních kapitol a bez tak Eh, jsem eh, byl velice rád, že jsem se mohl tedy podílet na této činnosti. Já vám velice děkuji. Mám tři přihlášku slovo, paní Neuchl, pan Ferran a Paní místo předsedkyně McGuinness, máte dvě minuty, paní Neuchl. Děkuji vám za tuto zprávu. Já jsem nová poslankyně, ještě jsem se nemohla zapojit do tohoto procesu, ale sledovala jsem ho velice podrobně zvnější eh, celou dobu vyjednávání a mám také eh, naprosto eh, konkrétní otázky týkající se obsahu, ne eh, co se projednávalo, ale eh, jaký byl eh, proces projednávání a jaký byl vliv. Já bych nesouhlasila s předřečníky. Já si nemyslím, že parlament je jednotný tým, který povstane. V parlamentu stále ještě převládají různé představy o tom, jak by se měla nějaká reforma realizovat a to dokládá počet pozměňovacích návrhů a která rodina byla zvláště úspěšná. Jsou se skupení, kterým se podařilo změny úspěšně prosadit a potom tu jsou eh, frakce nebo se skupení, eh, které neuspěly. Já e, jsem samozřejmě součástí velkého týmu, ale jsem také součástí skupiny, která zastává konkrétní názory, má konkrétní představy. A potom e, by mě zajímal váš názor na téma zpravodajů. Tak jste to také zdůrazňovali, pokud je to tak, že osobnost zpravodaje e, má velký velkou měrou eh, vliv eh, na možnost ovlivňování. Potom eh, volba zpravodajů a demokratické oprávnění, kdo kterou zprávu získá, nemůžeme přenechat osobním zájmům nebo náhodě, ale je třeba prostudovat, kdo dostane kterou zprávu, protože volba zpravodaje eh, již ovlivňuje výsledek. Eh, eh, je třeba se podívat, které strany, které frakce byly úspěšné, kteří zpravodajové, to by mě opravdu zajímalo. Pan Ferran, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Tento seminář je velmi zajímavý. Já v tomto parlamentu pracuji již prakticky půl roku a myslím, že tento workshop jsme mohli organizovat už dřív, protože bylo řečeno, že se potřebujeme vyjádřit a potřebujeme jednat mnohem dříve eh, v jednání s komisí, takže právě proto by se tento workshop měl organizovat dříve, abychom se mohli zorganizovat sami, abychom mohli jednat a připravit další společnou zemědělskou politiku, protože jsme za Evropský parlament zástupci lidí, kteří prostřednictvím nás vyjadřují svůj hlas a chceme mít nejlepší zemědělskou politiku a nejlepší eh, rozvoje venkova. Já jsem nezařazený s eh, pravodaj a proto jsem nedostal žádnou zprávu. To, takže to je možná taky problém tady v Evropském parlamentu, protože demokracie je opravdu křehká i zde. Uh, Eh, pokud eh, je, je zde teď více eh, poslanců, kteří jsou euroskeptičtí a v takovém prostředí být nezávislý je velmi obtížné. Na jedné straně zde máme tedy nařízení a na druhé straně máme jednání pro jednání nebo nařízení pro nařízení jsou zde mechanismy eh, Evropské eh, komise a eh, pokud jde o víceletý finanční rámec 2016-2020, jsou zde mechanismy, které se týkají především obchodu a maloobchodu a ten mechanismus, který máme, byl neúspěšný, protože došlo k regionalizaci procesu v v tomto průmyslovém obdob, eh, odvětví a je daleko větší konkurence a musíme být konkurenceschopnější mezinárodní aktér. V případě krize eh, je zde ještě více problémů, protože nic nedostaneme, eh, nemůžeme považovat za dané a tlak na ceny je daleko větší. Hovoříme o greeningu, o zeleňování, hovoříme o přiměřenosti, ale fakt je, že zemědělci mají vždycky potíže a vždycky končí v červených číslech. I, i, tak tomu bylo i v prosinci 2014. Společná zemědělská politika má spoustu nedostatků a pane předsedo, Teď, když tady sedíme a posloucháme lidi, kteří hovoří eh, eh, hezkými slovy, eh, pořád hovoří sice hezky, ale pořád ještě máme problém s tím, že zemědělci trpí. Paní McGuinness, já bych chtěla, že můžeme eh, na jedné straně máme vyjadřování stanovisek, to je velmi snadné. A my, eh, zpravodajové i ostatní, eh, máme potíž, protože my musíme prosadit, a dělám, eh, prosadit své názory a děláme praktickou práci. Akademické prostředí je úplně jiné, je to jako olej a voda. Situace je velmi odlišná na obou úrovních. Velmi uznáváme a ceníme si práce sekretariátu výboru pro zemědělství. Jejich práce je opravdu neocenitelná a jsme jim za ní vděční. Ale já si myslím, že eh, musíme hovořit o samotném začátku, protože komise selhala v konzultacích s, pa- s parlamentem hned na začátku, protože my jsme nedostávali žádné zprávy a politikové se včas nedověděli, co mají na mysli, co chtějí dělat. A tím jsme ztratili hodně času a přišli jsme o hodně eh, možností projevit se.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 Eh, výsled, že to, co přicházelo z komise, bylo velmi slabé. Pak byla neformální část jednání a tu samozřejmě nemůžete měřit a nemůže se objevit ve zprávě, ale právě tahle část jednání byla velmi důležitá. A velmi důležitým, eh, důležitá část té reformy chyběla, protože jsme se to, eh, neměli jsme tu část týkajících se veřejných peněz pro veřejné statky a souhlasím se s pravodajem, pokud jde o to rozmělňování nebo eh, ztrácení se. Eh, to je eh, velmi problematická věc a jde o to, jak definovat přesně to rozmělnění. A je, jsou zde určité totiž politické linie, takže já s tím, co bylo řečeno v tomto smyslu, úplně nesouhlasím jednání eh, politická jsou vždycky obtížná, jsou podstatná tak jednání o aktech přenesené pravomoci. Kdybych to měla schrnout, eh, chci říci, že je zázrak, že to fungovalo, protože parlament se účastnil vlastně poprvé. Eh, lob, lobbysté se snažili použít svou, eh, své obvyklé triky, ale nepodařilo se jim to tak úplně. Eh, parlament taky mohl pracovat víc. Fakt je, že, pro, že to byla Eh, noční můra, nejenom pro mě, ale pro všechny, kteří jsme v tomto pracovali a myslím, že nemůžeme dělat konečné hodnocení dříve, než uvidíme, jak je to eh, eh, implementováno v praxi. Děkuji vám, pan poslanec Hausling. Já <clears throat> sicherlich Jistě, když na to pohledneme nyní s časovým odstupem, tak eh, to musíme pokládat eh, za částečný zázrak, že se nám nakonec dosa- podařilo dospět k kompromisu. Když se podíváme, jak vypadala výchozí situace, parlament jasně odmítal návrhy pana komisaře, protože zacházeli příliš daleko část nich a část nich odmítala, protože nezacházeli dostatečně daleko. A nakonec se nám po nekonečných vydejednáváních podařilo skutečně dohodnout, ale od eh, samého počátku to tak nevypadalo. Neočekávali jsme to. Role zpravodajů, tu je třeba jasně ohodnotit. To byla zásadní role v celém procesu a také bylo důležité, že se obraceli na stínové zpravodaje dalších frankcí, že eh, nešli tím postupem, máme tady většinou pozici a konec. Ne, skutečně spolupracovali jsme se, obraceli jsme se na sebe, hovořili jsme spolu. Mohlo by to být ještě lepší, ale tato cesta, myslím, byla cestou, která alespoň pro parlament v konečném důsledku znamenala to, že se parlament dokázal semknout. Ale já si kladu otázku, jakou roli vůbec my jako parlament chceme hrát. Často tady říkají eh, lidé v parlamentu, že zastupují zemědělce, že v této celé diskuzi zastupují zájmy zemědělců. Já si myslím, že to nestačí. Myslím si,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 bychom neměli zastupovat pouze jednu skupinu, protože akceptace reformy to také není e, pouze záležitost zemědělství. Jde o to, aby ji akceptoval parlament a taky celá společnost. To vlastně zajistí e, budoucnost udržitelnou celé politiky. A dále, až e, když je pak dosaženo cíle, tak jakým způsobem s ním půjdeme na veřejnost. A to mě poněkud zklamalo, zejména ta poslední vyjednávání s panem komisařem Čolosem, Žádná strana se plně neprosadila, každá strana dokázala něco jaksi zapracovat. Ale to, co někteří poslanci parlamentu vyhlašovali na veřejnosti podle hesla ano, my jsme byli vždycky proti a ta celá reforma je špatná. K tomu docházelo, někteří lidé to takto velice silně hlásali na veřejnosti a hlásají takto i dodnes. A já vám říkám, jak to, když nejsme schopni ani dodržet to, co jsme tady samotně sami podpořili a jak pak můžeme chtít od veřejnosti, aby akceptovala reformu, když já tedy podepíšu nějaký kompromis, který je prostě tím kompromisem tak, jak je, tak je přeci pak na nás, když to podepíšeme, že to takto pak i budeme sdělovat veřejnosti, že tedy na veřejnosti ten kompromis podpoříme. Ale něco podepsat a za půl roku říct, že to byl celý nesmysl a nejlepší by bylo to i hned celé pohřbít, já si myslím, že tím nepomůžeme nikomu, ani sami sobě. Takže až bude příští reforma, tak si myslím, že bude nutné, abychom měli od samého začátku jasnou diskusi v parlamentu. Neměli bychom čekat na to, až nám komise něco předloží, o čem pak budeme hovořit. Ne, měli bychom my sami předem s dotatečným časovým ostupem si zauvažovat na tou reformu, zvážit si, jak by měla vypadat, abychom nebyli ta strana, která reaguje, ale abychom od samého počátku do toho reformního procesu šli jako aktivní hráč. Děkuji. A nyní má slovo pan Dantán. Ještě jednou. A nejdříve, prosím, pane Dantán. My tady tedy provádíme bilanci naší metody, našich návrhů. Ta reforma ještě ale není plně dokončena. Pane předsedo, hnu vám nyní jednu věc. A mělo by se to možná probrat na úrovní konferenci předsedů. Vyjednávací tým který vědnává o nějaké zprávě, by měl sledovat, jak potom vypadá další práce delegovaných aktů. Je třeba, aby parlament nadále v tomto vyjednával, aby byl aktivní. Komise potřebuje partnera, který tomu rozumí, který se vyznám. A já si myslím, že to je právě ten vyjednávací tým. Ten by měl tu celou cestu sledovat až do samotného konce, až do dokončení vyjednávání o aktu přenesené pravomoci. Předseda, ano, a nyní mám dvě minuty já. Já jsem velice pozorně naslouchal vašim úvahám a velice si vážím toho, jak probíhala diskuse. Měli jsme různé postoje, ale ne vždy v nich zaznívala nějaká hlubší vize. A proto si myslím, že je třeba pořád mít na mysli, že to pro parlament bylo poprvé. Navždy veškeré kapacitě, veškerým vědomostem, dovednostem, Eh, poslanců, nám si myslím trošku chyběla vyjednávací schopnost nebo takový ten um vyjednávací. A pak zástupci komise, kteří jsou v tom zběhlí, kteří neustále hrají tu též roli, jsou si pevni ve svých postojích, ty, myslím, takto měli silnější pozici a dokázali ji využít. Pak jsme měli dobré kontakty, pan komisař nám naslouchal, ale nakonec se prosadil to, co chtěl on sám což souvisí také s e, postojí jeho úředníků a projevovalo se to také již ovšem ve vyjádřeních samotného komisaře. Například včera jsme viděli, jak úředníci z komise se tady chovali a že ne vždy byli otevření vůči našim návrhům a požadovkům. Společná zemědělská politika a otázka greeningu. Má to být tedy zajištěno prostřednictvím SZP. Dobrá, ale my přeci víme, že současně probíhala krize, celkový rozpočet je v krizi. Těch 40 miliard a pak ta celá filozofie Evropské unie. tam vznikla otázka spolupráce. Má to být mezivládní spolupráce, anebo to měla být hlubší unie? To je celá řada různých závažných otázek a my potom vedeme diskuse v rámci SZP a převzali jsme roli, jakousi roli zástupců s ohledem na politiku zemědělství. pak dokázalo ke konkurenčnímu boji o zprávy mezi jednotlivými politickými skupinami. Ale nakonec musím říci, že ta spolupráce byla velice dobrá, velmi si toho vážím. Všichni dokázali přijít se svými podněty a poznámkami, i paní McGuinness. A naučili jsme se mnohé a mnohé jsme se také poučili od členských států, od nových členských států. Dostali jsme jakýsi komplexní pohled, celkové pochopení záležitosti a děkuji ještě jednou zpravodajům a všem, že se nám podařilo to takto uzavřít a vyvodit naše závěry. Tyto závěry je třeba vyvodit. Pan Dantan to řekl zcela správně. Je třeba se zaměřit na aktiv přenesené pravomoci a sledovat je i nadále, sledovat ten vývoj. A Neustále je třeba zopakovat, že je třeba počkat, sledovat to, omlouvám se, překročili jsem svůj čas. Možná bychom mohli ještě krátce dát slovo našim expertům, pokud si přejí ještě se vyjádřit k tomu, co zde zaznělo v sále, prosím. Já bych rád dal slovo Atilovi na chvíli, protože chce se vyjádřit k velmi jasné věci. Pokud jde o neúspěšnější politickou skupinu. Skupina e, lidovců byla nejúspěšnější, její poslanci e, byli velmi aktivní a úspěšní. Děkuji. Um, thank you very much. Děkuji vám za všechny další připomínky. Řada věcí je velmi cených a nejde jenom o připomínky ke zprávě jako takové, ale k procesu, e, k tomu, co bychom měli zdůraznit a tak dále. Rád bych se vyjádřil k některým bodům, které zazněly od několika pří, přítomných. Možná jde o to, jak se zabýváme určitými věcmi a například jak se rozplynulo to ozeleňování greening. Já jsem si četl tu zprávu sám dvakrát na konci, abych věděl přesně, jak jsme pojali status quo a reformu. Co to znamená, když komise například říká, uh, ne, promiňte, když jeden člověk řekne, chceme zavést eh, propojování přímých eh, plateb, eh, aby nedošlo k tomu odpojování, k decouplingu, tak je to reforma nebo je to status quo? Z perspektivy, když se podíváte na to, že odpojování, jak má proběhnout, je to status quo. A ne, když ale pro neoliberály status quo má pokračovat. Lidi potom pře, eh, navrhovali, že má být znovu pro napojení určitých věcí. Tak to je reforma samozřejmě. Takže jsme snažili ně, eh, do, pokud možno e, toto nějakým způsobem odstranit. A dále, pokud jde o greening, o zeleňování, tak také jsme dvakrát prověřovali e, ně jako e, v tom rozmělňování některých interview jsme slyšeli, že nechceme snížit greening, ale chceme ho udělat praktičtěji a udržitelněji. Promiňte? A e, co, co je závěr? Greening je e, obecná věc. Tak jsme e, tady měli nebo sledovali jsme konkrétní věci. A jinak závěr je takový, že společná změnská politika by měla jít nad rámec toho textu komise. A pokud jde o koncepci zemědělských zájmů v tomto výboru. Uh, ve zprávě jako takové říkáme, že to je dokument, který míníme to, že na jedné straně je určité vnímání a na druhé straně jsme se snažili nějakým způsobem změřit jednotlivé věci. A e, hlavní věc nespívá, nespočívá v roli spolurozhodování. E, to totiž byla otázka, která se kladla a e, do toho výboru e, směřuje spousta lidí kvůli tomu, že chtějí mít vliv. A to jsme nezjistili, ačkoliv se taková tvrzení objevila. Takže to je tedy hlavní poznání z toho. A propojení na zemědělce, to je, myslím si, dobře tady definováno. A potom poslední věc, protože bych toho mohl říci velmi mnoho a máme velmi málo času. Otázka osobností. Osobnosti jsou opravdu důležité a všichni to víme Eh, bez France Fischlera by eh, průběžné hodnocení v roce 2003 společné zemědělské politiky vůbec nemohlo být. Teď je otázka, co by bylo, kdyby ministrem byl místo Čološe Franz Fischler. Tyhle ty otázky si klademe taky, stejně tak váš předseda, pan De Castro eh, já si pamatuji, že když jsem byl tady v předchozím eh, eh, eh, období, tak mm, se hovořilo taky o důležitých záležitostech, ale vlastně, jak se zjistilo, tak nejdůležitější byla otázka autobusu do Lucemburku. Takže myslím, že toto mluví samo za sebe. Děkuji, máte pan, um, jednu minutu. My jsme hovořili o zájmech zemědělců a také o, členský, o členech výbor pro životní prostředí, když se podíváme na jeho členy, tak když se budete eh, takto přistupovat k tomuto výboru, potom takto musíte eh, přistupovat i k ostatním výborům. Mně se to zdá zvláštní takováto analýza. My jsme vycházeli z toho, že je celý výbor v podstatě předpojatý a to byl, myslím, osobní názor. Já nejsem přesvědčen, že je to věrohodné a, a moudré, abychom zkoumali, jak výbory pracují, eh, tak bychom museli potom přistupovat ke všem výborům. Tak, tak, to je hlubší rozvážání odnośnie. Ano, skutečně. To jsou hlubší úvahy o tom, jak by evropské instituce měly vypadat, respektive jak vypadaly v, nej- v poslední době. Nyní ovšem dospíváme k konci našeho workshopu. Děkuji všem, zejména našim odborníkům. Nyní před námi bude ještě další fáze, kde budeme možné naše poznatky prohloubit. A pan Kapulaš Santos ještě jednou. Děkuji, ale protože to je poslední příležitost, tak ještě minutku. Myslím si, že otázka technického stavu eh, výboru Agri by mohla být vyřešena, aniž bychom eh, tady najeli nové úředníky, a to v případě, kdybychom pro každou důležitou zprávu měli za náš výbor dočasně určitý počet techniků. Takže my tady nemusíme nabírat nové úředníky, zaměstnance, ale bylo by důležité, abychom tady skutečně výbor dokázali zorganizovat tak, aby pracoval pro parlament. A pokud se nám to podaří, pokud bychom měli skutečně technický stav zaměstnance pro každou z těch velkých zpráv, tak pak by bylo možné, aby parlament měl pouze jeden, jednoho zpravodaje na zprávu, protože pouze když bude jeden zpravodaj, tak bude mít stejné rovné pasovení s ministrem a komisařem. To už by bylo dobré, protože kdybychom měli za parlament jednoho hlavního partnera, za vlády a za komise, tak by to bylo dobré. Ale pokud tu máme vlastně za vládu, za komisi jednoho a za parlament několik různých pravodajů s různými politickým zaměř, politickým zaměřením, tak to není dobré. Takže potřebujeme jednoho zpravodaje, který by, ho pod, který by měl podporu techniků, úředníků a takto by tento jeden zpravodaj byl schopen potom reagovat na veškeré záležitosti, které souvisí s jeho zprávou. Děkuji. Pan předseda, děkuji, to byla dobrá úvaha. Nyní. Si myslím, krátce před svátky již bychom se mohli trochu zamyslet, zastavit, zapřemýšlet nad naší prací a pak můžeme, a potom se můžeme všichni znovu pustit nově do práce. Ještě jednou děkuji vám všem za účast na našem semináři. Veškeré ty informace byly velice zajímavé, my to budeme analyzovat i nadále. Děkuji ještě jednou našim expertům a všem hostům. Děkuji a nashledanou. Się bardzo dziękuję tłumaczom. Bardzo Děkuji.